je u konce a hlasovat budeme zítra. A nyní nás čeká krátká prezentace zprávy Valean o provádění směrnice o právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států. Já dovolím slavo zpravodajce. Máte čtyři minuty, prosím. Eh, děkuji. Jedno ze základních práv je právo pohybu v Evropské unii. Toto právo, které stanoví smlouva, se implementuje prostřednictvím směrnice 38 z roku 2004, které stanoví podmínky i omezení pro evropské občany a jejich rodinné příslušníky, aby se mohli volně pohybovat na území Evropské unie a usazovat se na nich. Od 1. ledna 2006 přes 8 milionů nových občanů Evropské unie využilo této toto právo a miliony dalších využívají toto právo k cestování po Evropské unii. Jako zpravodajka Evropského parlamentu pro vyhodnocení této směrnice musím říct, že konkrétní uplatňování práva na svobodu pohybu našich občanů je závažným způsobem podkopáváno členskými státy a znamená to, že smlouvy porušují smlouvy i směrnici. Za prvé, pokud je o transpozici v členských státech, můžeme říct, že byla mírně řečeno ubohá. Komise zadala dvě samostatné studie, které poukazují na závažné problémy, například porušování základních práv občanů Evropské unie. Tyto problémy jsou zdůrazněny v mé zprávě. Máme celou řadu neopodstatněných administrativních zátěží zvrášť pro rodinné příslušníky z třetích zemí. A znamená to procedurální spoždění. Nedochází k uznávání svobody pohybu určitých registrovaných partnerů, včetně eh, partnerů stejného pohlaví. Využíváme argument veřejného pořádku, který neodpovídá zásadě proporcionality a vede to proto ke zneužívání příkazů k vyhoštění. A stává se, že určití státní příslušníci a určité etnické komunity jsou diskriminovány, pokud je o jejich práva práva, která jim uděluje směrnice. Za druhé, ti, kdo se zaměřují pouze na zneužívání těchto ráv, práv, bych řekla, že souhlasím s tím, že je to důležité, ale článek 35 směrnice dává členským státům možnost bojovat proti takovému zneužívání, jako jsou například snědky z rozumu nebo podvody. Prostě je potřeba toto pravidlo uplatnit. Já jsem konstruktivním způsobem spolupracovala s národními parlamenty, s komisí i s paní Monikou Frasonovou z Prasony. Se všemi jsme hovořili o problémech s transpozicí a také o tom, že všichni se musí snažit tyto problémy okamžitě vyřešit. Moje zpráva také žádá řadu opatření, jejichž cílem je najít řešení. K nejdůležitějším bezprostředním krokům, které potřebujeme, je sestavení komplexních vodítek pro transpozici ze strany komise. Potom by bylo jasné, jak uplatňovat takové věci, jako jsou dostatečné zdroje nebo veřejný pořádek. Až se to udělá, je na členských státech, aby tato vodítka uplatňovaly, pokud možno do roku 2011. Přechodné dohody, které omezují pohyb členských států z členských států, které se připojily k Evropské unii v roce 2004, už musí být zrušena anebo upravena. Potřebujeme víc finančních prostředků na pomoc místním integračním opatřením pro občany, kteří bydlí v jiných členských státech. A komise také musí zahájit řízení pro porušování smlouvy proti členským státům, které smlouvy nedodržují. Myslím, že musíme uznat, že členské státy také potřebují nebo musí řádně uplatňovat a transponovat směrnici, aby se tyto problémy i další problémy urychleně vyřešily. Nesmí se snažit vyhnout se své povinnosti tím, že budou žádat o revizi nebo rozmělnění směrnice. Evropský parlament je rozhodně proti takovéto revizi a děkuje komisi za to, že dělá to též. Je čas na to, aby členské státy a rada zajistili, že Evropa bude místo, kde se může pohybovat jen kapitál, služby a zboží, ale také naši občané. Bez volného pohybu není Evropa. A na závěr bych řekla, že jsem předložila upravený ústní pozměňovací návrh k poznámce počalo ve své zprávě, abychom se vyhnuli veškerým výmluvám v tom smyslu, že zabraňujeme pohybu na rasovém základě a podobně, aby nehlasovali proti mé zprávě. Zítra ukážeme při hlasování, že podporujeme Evropu, evropské občanství a evropská práva bez diskriminace. Děkuji. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji a nyní se vyslechneme reakci komisaře Frhojgena. Pane předsedo, dámy a pánové, paní zpravodajko, já vám opravdu upřímně děkuji za výjimečnou zprávu. Také vám děkuji za skvělou a konstruktivní spolupráci na této velmi citlivé oblasti. Volný pohyb osob je jedna ze základních svobod evropského vnitřního trhu. Volný pohyb osob ospravedlňuje fungování, zakládá fungování vnitřního trhu také vede ke konkurenceschopnosti evropského hospodářství. Nedostatky při uplatňování práva společenství v této oblasti jsou porušením základních principů, které jsou u základu eh, Evropského společenství. Je to tedy opravdu centrální otázka. Proto tuto zprávu vítám je to zpráva e, komise, která byla přijata v prosinci 2008, e, která doplňuje směrnici 83. Téměř všechny prvky zprávy mm, Evropského parlamentu v podstatě souhlasí s výsledky zprávy Evropské komise. Nyní máme tedy kompletní obrázek o uplatňování této směrnice v jednotlivých členských zemích přímo na místě. A teď nastal čas už opravdu jednat. Ve zprávě se píše, že eh, pravomoc za implementaci té směrnici samozřejmě leží na členských státech. Je tedy na druhou stranu se vyzývá komise, aby jednala v některých oblastech. Nyní se tedy osvětlit, kde vidí komise bezprostřední priority. Kdy nakladáme velkou, velký význam na to, aby ta směrnice byla plně uplatňována a implementována. To je jedna z priorit. V 25. výroční zprávě komise o uplatňování práva společenství z roku 2009. Komise bude i nadále usilovat o to, aby směrnice byla bezpodmínečně uplatňována v celé Evropské unii. V následujících měsících budeme bilaterálně jednat s jednotlivými členskými státy, tak abychom e, projednali případy nedostatečného uplatňování toto směrnice pokud eh, nebude ta situace napravena, komise zahájí řízení o porušení smluv proti těmto státům. Komise má také v úmyslu, co se týče vůči členským státům, tak vůči občanům, poskytovat informace tak pomo- a pomoc. Jednak tedy budu eh, poskytnuta jakási vodítka k nejrůznějším otázkám, které se týkají eh, problematických oblastí uplatňování směrnice. Například je to otázka eh, boje proti eh, zneužívání či vykazování z jednotlivých států. Komise na technické úrovni bude i nadále spolupracovat s členskými státy v pracovních skupinách, tak aby definovala problémové oblasti a aby vyjasnila výklad směrnice. Paní poslankyně, musím říci, že e, ten návrh 23 nemůžeme přijmout. Tento pozměňovací návrh předpokládá, že proběhnou návštěvy expertních týmů přímo na místě a na jejich základě eh, potom vznikne jakýsi eh, vyhodnocovací systém. Já musím říct, že takovéto vzájemné vyhodnocování eh, spadají v rámci, do rámce třetího pilíře, nespadá to do rámce práva společenství. Postupy, které volí členské státy pro uplatňování této směrnice, znamenají, že přidaná hodnota takovýchto přeskumů by mohla být pouze omezená. Protože víme, že členské státy mají na výběr, e, jakou formu a jaké prostředky si zvolí pro uplatňování této směrnice. Ovšem, eh, komise samozřejmě bude i nadále věnovat pozornost uplatňování této směrnice. Vydáme také zjednodušená vodítka pro hm, evropské občany. Eh, kromě toho povedeme české státy a podpoříme je v tom, aby informovali občany o jejich právech. Komise je ochotná vyhovět většině těchto návrhů, které předložil Evropský parlament. My vám děkujeme za všechny podněty, které jste předložili. Proto, aby tato významná směrnice byla správně implementována, je to směrnice, u které nejde o nic méně než správné uplatňování jedné ze čtyř základních svobod v rámci evropské integrace. Děkuji. Merci beaucoup, Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Hlasovat se bude zítra. A nyní tady máme stručnou prezentaci zprávy paní Rýs ohledně otázek týkajících se vlivu elektromagnetického pole na zdraví. Čtyři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem první a zcela